chers collègues nous allons euh, reprendre nos travaux. Et nous allons passer au point. Takže nyní budeme pokračovat, přistoupíme k bodu 19, zločiny z nenávisti v Evropské unii. Důkazy, které se sbírala agentura pro základní práva Evropské unie, dokazují, že Zločiny z nenávisti jsou běžné v Evropské unii, jsou motivovány rasismem, xenofobií, náboženskou nesnášenlivostí, eh, sexuální orientací a tak dále a škodí nejenom jednotlivcům, ale celým skupinám a Evropská unie musí bránit demokracii a základní práva rovnosti a nediskriminace. A my budeme mít nyní slyšení s panem Dimitropulosem, který eh, je tady mezi námi a který eh, je vedoucím agentury pro základní práva Evropské unie a seznámí nás s výsledky své činnosti. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Eh, děkuji vám za to, že jste mě pozvali, abych si s vámi pohovořil o problematice trestných činů z nenávisti. Ehm, když jsme předkládali, naše agentura, tedy naši poslední zprávu v červnu 2013, tehdejší eh, vedoucí eh, řekl, že eh, trestná činnost motivovaná xenofobií, rasismem a další nesnášenlivostí Eh, se dostává eh, eh, skutečně do čela, dochází k etnické diskriminaci, například ve zdravotnictví, v bytové výstavbě a tak dále. A zdůraznil, že tato situace pokračuje v celé Evropské unii. Vycházel přitom z údajů, které naše agentura sbírá už celou řadu let Eh, jedná se tedy o trestnou činnost proti etnickým skupinám, proti migrantům a tak dále. Eh, tyto údaje eh, vycházejí z práce naší vlastní služby. Kromě toho analyzujeme také oficiálně přístupná data. Měl bych ale zdůraznit, že ne všechny členské státy, pouze Finsko, Holandsko a Velká Británie a Švédsko sbírají tato data eh, cíleně. To znamená, že registrují všechnu trestnou činnost, která eh, vychází eh, z nenávisti abychom mohli dát evropským institucím k dispozici spolehlivá data, tak, abychom měli skutečně důkazy o všech těchto trestných činnostech. A proto jsme se rozhodli provést svůj vlastní průzkum celé Evropské unie. Provedli jsme intervace u více než 23 tisíc eh, vybraných, náhodně vybraných eh, migrantů. Tato interview byla prováděna ve všech členských státech. Eh, měli jsme také podobný průzkum mezi Romy, zase jich bylo více než 22 tisíc těchto interview. Dostali jsme informace o více než 20, 84 tisících domácností. Ehm, Kromě toho jsme také prováděli podobné, podobná interview u e, občanů, kteří se hlásí k gay e, komunitě, lesby, lesbám, bisexuálům a tak dále. To se týkalo více než 93 tisíc lidí. E, Hovořili jsme o vlastních zkušenostech těchto eh, lidí, tyto jednotlivci, kteří patří k různým menšinám a kteří také jsou, eh, u kterých je velice pravděpodobné, že by se mohli stát obětmi takovéto trestné činnosti. Je potřeba, abychom o všech těchto lidech měli spolehlivé statistické údaje, tak abychom lépe chápali situaci a tak, abychom mohli cíleně na ní reagovat dámy a pánové, kdokoliv se může stát obětí takovéto trestné činnosti. Eh, v realitě tento fenomen ale se týká hlavně těch nejohroženějších členů naší společnosti. Eh, já vás teď nebudu bombardovat těmi dalšími čísly, ale chtěl bych vám uvést několik eh, příkladů z naší vlastní zkušenosti, které poukazují na důsledky takovéto trestné činnosti. Eh, jak jsem již říkala, my jsme eh, provedli ten vlastní průzkum a ten ukázal, že téměř každý pátý eh, Rom a každý pátý Afričan ze subsaharské Afriky byli vystaveni nějaké hrozbě nebo přímo již trestné činnosti a to během posledního roku ehm, Jeden z, každý pátý muslim řekl, že byl také vystavován podobnému násilí. Teď eh, bych eh, vám chtěl říct, že provádíme druhou, eh, druhé kolo těchto, tohoto průzkumu a to nám vůbec poprvé umožní podívat se na tuto věc z časového hlediska, tak abychom mohli posoudit také dopad toho všeho, co se v Evropě děje na tyto věci. Naše náš průzkum mezi eh, židovskými obyvateli ukázal, že eh, každý pátý eh, žid také byl vystaven nejrůznějším nadávkám trestné činnosti jen proto, že zkrátka se hlásili k židovskému náboženství ta, ten průzkum mezi lesbickou, gay a další LGBT populací také ukázal, že 53% také bylo vystaveno eh, nadávkám, ubližování na těle a dále. Eh, Všechna tato čísla ukazují, jaký je rozsah takovéto trestné činnosti, eh, která je hrozivá právě pro zástupce těchto, těchto skupin. Musíme si uvědomit, že toto všechno se týká nejen vlastních obětí, ale také jejich rodin a také jejich přátel. Přináší strach a pocit nebezpečí. Eh, co se týče této trestné činnosti, ukazuje se, že ať už se liší etnický původ jakýmkoliv způsobem, eh, v každém případě tito lidé jsou ovlivněni, pocitem strachu eh, z podobné trestné činnosti. Je to strach, který patří k této skupině. Je to strach z toho, že co se jednou stalo, se může stát kdykoliv znovu a také strach z toho, že i členové rodiny mohou stejně trpět. V nedávném eh, průzkumu mezi židovskou populací jsme zjistili, že tyto lidé mají strach nejen z toho, že se sami stanou oběti, ale že se stanou oběti i jejich přátelé a členové jejich rodin. Eh, snaží se potom udělat určité konkrétní kroky, aby se vyhnuli takovéto situaci. Eh, což by nemělo být nutné v společnosti, která je skutečně inkluzivní a demokratická. Ti, kteří eh, hovoří o tom, že se obávají toho, že by se mohli stát oběti, 76% z nich říká, že by v životě neměl na sobě nic, co by je mohlo identifikovat eh, jako členy židovské komunity. Kromě toho hovořili o tom, že se ani nezúčastní nejrůznějších svátku židovských, protože se bojí, aby se nestaly opět cílem nějaké trestné činnosti. Snaží se vyhnout některým místům, protože se tam necítí bezpečně ten průzkum LGBT komunity opět měl podobné výsledky. Asi polovina těchto lidí se nevezme ani za ruku ehm, na veřejnosti, protože se bojí, že by je někdo mohl napadnout. 50% eh, řekli, že se snaží také vyhýbat některým místům, protože se bojí, že by tam mohlo na ně být zautočeno jenom proto, že jsou to lesby nebo eh, gay. Eh, to pochopitelně eh, porušuje lidská práva, lidská práva na integritu a na svobodu. Tato trestná činnost je vlastně útokem na svobodu a Eh, to je věc, která je naprosto eh, nepřijatelná, protože v našich eh, smlouvách máme napsáno, že solidarita, snášenlivost a tak dále musí mít, být na prvním místě. Ta trestná činnost sem určitě nepatří. Dámy a pánové, ukazuje se, že Evropská unie a všechny, členské, všechny členské státy musí vyvíjet nové, efektivnější politiky jestliže se podíváme na různé typy této trestné činnosti, je třeba uvítat, i zprávu vašeho výboru LIBE, která explicitním způsobem odsuzuje rasismus, xenofobii, transfobii a e, jakékoliv násilí z těchto důvodů, ať už je to proti menšinám, proti náboženským skupinám a tak dále, které dosahují alarmujících úrovní. E, hovoří se zde také o různých e, motivací, ať už je to z důvodu etnicity, ale také z důvodu sexuální orientace a Eh, genderové identity a je proto velice důležité, abychom eh, opustili nějakou eh, umělou hierarchii, která by dávala někomu větší práva než jiným. E, e, kromě toho je potřeba si uvědomit, že také lidé s postižením se mohou stát obětí takovéto trestné činnosti. To je opět v rozporu e, s nejrůznějšími úmluvami, které byly podepsány také Evropskou unii. Oběti takovéto trestné činnosti trpí stejným způsobem, ať už jsou na ně útoky vedeny z důvodu sexuální orientace, rasových důvodů, náboženské nesnášilosti a tak dále. Ehm, to všechno se projevuje také v rámcovém rozhodnutí, které se zabývá touto otázkou, kde se hovoří o potřebě chránit oběti takovéto trestné činnosti, eh, tak jak to vyplývá článku 21 Charty základních práv. Eh, I když stále ještě je prostor pro zlepšení, Evropská unie má velice silný legislativní rámec, který může bojovat s tímto typem trestné činnosti. Eh, naše eh, průzkumy však ukazují, že velice často právě členové těchto skupin si vůbec nejsou vědomi existence takové legislativy je potřeba si uvědomit, že tito lidé musí mít prospěch z takovéto ochrany a musí si být vědomi všech těchto zákonů a ta, tyto zákony musí být efektivním způsobem aplikovány. Eh, to nám pomůže, pomůže nám to také zajistit větší spravedlnost a také to umožní hlásit všechny tyto případy policii naše služba opakovaně ukázala, že existuje určitý deficit a to v celé Evropské unii, co se týče hlášení těchto typů trestné činnosti. Většina kter- lidí, kteří patří k těmto menšinovým skupinám, většinou vůbec neupozorňují na tuto trestnou činnost e, policii Eh, protože si myslí, že eh, by se stejně nic nezměnilo, i kdyby to hlásili. Takovýto, to nedostatek důvěry, eh, důvěry je v podstatě věc, která nám musí dělat starosti. Velice vítáme závěry rady z 5. a 6. prosince 2013 o to, to typu trestné činnosti, která chce, aby naše agentura pomáhala členským státům v jejich snahách posílit eh, právě toto ohlašování této trestné činnosti v tomto kontextu. A také eh, co se týče naší konference, kterou jsme eh, organizovali v listopadu 2013, budeme mít na konci dubna seminář pod patronací řeckého předsednictví a tam se právě budeme věnovat těmto otázkám. Dámy a pánové, dostáváme se v v podstatě eh, eh, k době, kdy proběhnou evropské volby a všímáme si, že je skutečně potřeba eh, reagovat na extremistické politické strany, které mají velice nepřátelský program ve vztahu k etnickým, náboženským a kulturním menšinám. Naše agentura v loňském roce Eh, si vzala Řecko a Maďarsko jako případové studie, kde jsme se zabývali právě otázkami rasismu, intolerance a extremismu. Ve své zprávě jsme se soustředili hlavně na to, jak efektivní je naše reakce na rasismus a extremismus eh, v obou těchto zemích, ale v závěru jsme přišli k tomu, že eh, stále ještě je obrovský prostor k tomu, abychom efektivnějším způsobem tyto věci řešili. Eh, sem mezi taková opatření patří například velice konkrétní národní vnitrostátní strategie proti rasismu, eh, ale také sem eh, patří posílení spolupráce s multiagenturami Eh, partnery. Jde o to také, abychom zlepšili naše školení, abychom také zvýšili své eh, operativní eh, dovednosti a schopnost našich prokurátorů se s těmito věcmi lépe a efektivněji potýkat. Dámy a pánové, chtěl bych ještě zmínit jeden, jednu trestnou činnost, na kterou se často zapomínáme. Jednu věc, na kterou zapomínáme. Nejen, že takovýto typ trestné činnosti jde proti zásadám solidarity a rovnosti, ale také ohrožuje eh, udržitelný růst, který je základem strategie 2020 eh, společnost, ve které nadále existuje nesnášenlivost a kde existuje tato trestná činnost, neumožňuje svým členům, aby se realizovali plně. A je to hrozba pro celou naši společnost. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Dimitra Kupulosi, za vaše velice zajímavé vystoupení. A já nyní předám slovo těm poslancům, kteří eh, mě žádají a nejprve tedy dávám slovo paní Kunz. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Ta vaše data jsou skutečně alarmující. A ta široká reakce, kdy kolik lidí říká, že cítí, že jsou diskriminováni, že hm, mají pocit nejistoty. A když to porovnáme s počtem nahlášených zločinů z nenávisti v členských zemích, tak vidíme tady veliký rozdíl těch nahlášených trestných činů je daleko méně než lidí, kteří se bojí, že budou oběti této trestné činnosti. Takže myslím si, že to zase vyžaduje naší pozornost eh, a my jsme v parlamentu už hm, o tomto diskutovali a požadovali jsme cestovní mapu Evropské unie na snížení napětí eh, a hrozeb vůči LGBTI společnosti a, podobně. A nic se nestalo během tohoto mandátu, během tohoto volebního období a v nadcházejících zbylých dvou měsících už se asi taky nic nestane. My jsme žádali po horizontální směrnici Eh, proti něčemu, co víme, že začíná v radě. Tam taky se nic nestalo, některé země jak si hm, to podkopávají a eh, parlament a výbor Libe by mohli vyvinout tlak na komisi a myslím si, že ty vaše údaje je možné velice dobře využít pro navýšení tohoto tlaku na komisi, aby předložila takovou cestovní mapu a, a pokusila se posunout tedy tu věc kupředu i v i v radě s přijetím horizontální směrnice proti diskriminaci. Ale také je, jsou důležité politické důsledky a politické politický rámec, politické prostředí. Eh, tady ty krajně pravicové strany, třeba kde vy jste eh, uvedl ty dva mm, příklady, Maďarsko a Řecko, kde existují dvě prakticky jaksi veřejně neofašistické strany, eh, které jak píšou třeba v britských novinách, že eh, ten eh, maďarský lídr chtěl jet do Velké Británie, aby tam jaksi eh, si shledal podporu. A některé země vyloženě vedou kampaň proti Evropě a proti evropským hodnotám a to vyvolává obavy. Eh, je to politický úkol pro nás všechny, abychom tedy zvedli hlas a jasně před volbami eh, řekli a během volební kampaně řekli jasně, co jsou ty základní evropské hodnoty, eh, i tehdy, kdy ne všechny jsou tedy naplňovány, ale mm, prostě my musíme s tím něco udělat. Takže děkuji. Myslím si, že by bylo možné díky společné spolupráci vyvinout větší tlak eh, na nějaký pozitivní vývoj. Děkuji. Děkuji, paní Sipel. Ja, vielen Dank. No, děkuji. Je tu jedna otázka, kterou si vždy kladu, když se podíváme na čísla. Ze zpráv jasně vyplývá, že zjevně Neexistují žádná spolehlivá čísla ze všech členských států. A to samozřejmě může mít rozdílné důvody. Máme už problémy, protože evidence a kritéria pro evidenci takovýchto trestných činů jsou velice rozdílná. Když pak ještě dodatečně některé členské státy ani nepřicházejí s žádnými údaji, takže musíme vycházet z toho, že skutečná čísla budou spíše ještě vyšší než to, Eh, co jsme schopni podchytit. A měli bychom si tady zeptat, aniž bych chtěla spekulovat, proč tady žádné údaje z některých členských států nemáme. Chtěla bych položit spíše politickou otázku. Nejsem si zcela jistá, do jaké míry jste to vzali v úvahu při vašich přeskumech a analýzách. Zjišťujeme, že právě od začátku krize Eh, dochází stále více k různým projevům extrémní pravice, dochází k násilným činům ze strany pravice a eh, slyšíme v různých jednotlivých veřejných diskuzích, že důvodem toho je krize a až zase nastane růst, tak to všechno bude v pořádku a pase. Mně osobně se to zdá být příliš jednodušené, protože to je jako um, něco, co musíme jenom takhle přijmout a zítra zase bude svítit sluníčko a mezi tím a halt musíme všichni být obezřetní a nebudeme chodit na ulici raději. To se mi zdá být příliš jednoduché, tedy pro mě z toho vyplývá jedna otázka, jestli existují nějaká šetření, jestli je možné porovnávat zájmy členské státy v této oblasti jak odvážné, jak eh, angažovaní jsou jednotliví aktéři v politice a také členové ostatních eh, veřejných institucí. Jak eh, odvážně se staví proti takovémuto vývoji a jaký úspěch pak něco takového má. Protože nemůžeme čekat dalších pět let, než zase nastane růst. Podle mého názoru mm, by právě v obtížných časech se měla, eh, měli bychom sázet na naše hodnoty a měli by, měla by se projevit stabilita těchto údajů. Další bod, o kterém bych ráda pohovořila, protože říkáte, že ne každý trestný čin a ne každý zločin je um, oznámen. Uh, Tady bych se ráda ještě zeptala, jestli je to spíše obecný pocit, eh, to se neohlašovat, protože má člověk pocit, že stejně ten druhý nic s tím neudělá, anebo je to opravdu tak, že eh, no, úřady pro sledování těchto trestných zločinů eh, s tomu opravdu nevěnují, a nebo je toho důvodem to, že tyto úřady to sice zaznamenají, pokusí se pachatele najít, ale eh, mají příliš málo zdrojů a možností, aby poskytli ochranu těm, kteří toto oznámení učinili. Takže proto žádnému ohlášení nedojde. Máte z této oblasti, a podle toho, jak, eh, jaká bude vaše odpověď, eh, máte nějaké pozitivní příklady toho, jak by se něco takového dalo změnit, aby každý takový zločin byl ohlášen? Děkuji, paní Sipel. A nyní má slovo pan Klaas. Ehm, ja, dank u, eh, mevrouw de, de voorzitter. Ehm, elke haatmisdaad is... Er- paní předsedkyně, jak jsem jak bylo řečeno, tak ehm, eh, každý zločin musí být tvrdě potrestán. Tím spíše, že Mm, eh, jsou, je to opravdu strašné zločiny, ale ta studie, eh, která byla předložena zástupci agentury, eh, pro základní práva, tady s tím máme problém. A sice tato data jsou stále zneužívána ze strany levicových vlád a levicových skupin proto, aby mm, byla omezována práva na svobodu projevu. Vydařili jsme demonstrace, jsme, viděli jsme důkazy, Eh, ze zelené frakce a socialistické frakce a oni hned dávají na jednu rovinu eh, kritiku na Evropské unii s těmito zločiny z nenávisti. Naše kolegyně říkala, já s nimi nemám co dočinění, ale člověk z toho má nedobrý pocit, když slyší, že eh, existují strany, které se stavějí proti základním právům nebo hodnotám Evropské unie. To člověk hned nabíde dojmu, že Ehm, to je zaměřeno proti evropským základním hodnotám, ale já vůči Evropské unii a eh, vůči jejímu fungování eh, se stavím kriticky a kritizuji také ehm, ehm, nešťastnou politiku migrační, eh, kterou už tady máme po celá desetiletí. Zažili jsme to v Belgii a v jiných zemích Evropské unie. Instrumentalizace těchto studií, jak jsme to dnes slyšeli, to je problém a od toho bych se chtěl distancovat a chtěl bych proti tomu protestovat. Mám zcela konkrétní otázku na pana Dimitra Kopulse. Pachatele. Pachatele takovýchto zločinů z nenávisti. Existují k tomu nějaké informace? Některé jsme už dostali, je to na straně 13 tady v této brožuře, ale rád bych eh, získal více údajů k menšinám, k eh, pachatelům eh, počtu takovýchto zločinů z nenávisti, když dochází třeba eh, k antisemickým zločinům z nenávisti nebo nějaký, jsou tady sexuální motivy, tak tady je určitý vzor, protože se zjišťuje, že tyto zločiny se eh, páchají v západní Evropě muslimové. Máte k tomu více informací? Měl jsem dojem, že to všechno se háže do jednoho pytle. Jak říkám, je to pro mnohé něco jako inconvenience proof. A e, tím chci říct, že lidé, že lidé, kteří páchají e, zločiny z nenávisti, e, a sami se tady ale pak prezentují jako oběti těchto zločinů. To se děje také a e, proti tomu se také musíme postavit. To se musí ohlásit. Jak to ale vypadá opačně? Jestliže lidé z menšinových skupin páchají také zločiny z nenávisti. Jak to vypadá s tímto? Je vais la parole à monsieur... A nyní předám slovo panu Bronxovi a potom paní Kunz. Yes, Zločiny z nenávisti to je eh, pojem, který jsme v minulosti slýchali ve Spojených státech, na rozdíl od eh, hm, hmotně právní eh, trestné činnosti. A u soudu je tedy ta, ta nenávist jako přitěžující okolnost. A jestliže bílý člověk učinil, eh, spáchal stejný trestný čin jako barevný, tak to bylo považováno za eh, přitěžující. A tady vidíme, že jsou stavěny většiny a, většina a menšina eh, proti sobě a to souvisí s tím, co jsme tady slyšeli. Mnoho rasově nebo nábožensky motivovaných trestných činů z nenávisti je pácháno menšinou proti většině. Jako dobrý příklad byl Richard Everett, který byl, eh, což byl eh, žid, židovský chlapec, který byl eh, zabitý hm, příslušníkem menšiny, nebo v Glasgow a Oli Rigby kterého v Londýně eh, zabili dva členové eh, tedy jiné rasy muslimské menšiny a, kteří eh, jsou tedy údajně sami obětmi nenávisti a strašná vražda Stevena Lorkse v Londýně před několika lety. Eh, tedy Lorence, eh, ke které došlo v eh, Spojeném království, jsou vzácné v posledních třech asi desetiletích, ale výjimka je muslimská o část Londýna, kde nadále dochází k útokům. A jsou některé útoky, které jsou definované ideologicky, a to jsou také zločiny z nenávisti po volbách v roce 2009 proběhly proběhla tisková konference a natlaková skupina, eh, ke které patří David Cameron, eh, kde veliká skupina policistů stála přes ulici a dívala se na páchání trestné činnosti a nezasáhla. Eh, takže Eh, často se stává také třeba, že, jsou, že slyšíme tu retoriku krajní pravice i tady dnes eh, a, a eh, dochází k dehumanizaci oběti a čiré nenávisti. A, je, a od této retoriky je už jenom krok k k eh, trestné činnosti. A bez ohledu na to, kdo je obětí, eh, měli bychom tomu učinit přítrž. Sorry, eh, just, just one sentence to Mr. Clay, who... Jenom jednu otázku, když mě tady pan kolega e, zmínil, to bylo nedorozumění. Já jsem hovořil, nehovořila o euroskepticismu obecně. Já jsem hovořila o stranách, které spochybňují základní hodnoty Evropské unie. To je velký rozdíl. Takže nyní má slovo pan Dimitra Kopulos. Um, děkuji, děkuji. Já jsem si dělal poznámky a pokusím se reagovat na všechny ty otázky a také eh, eh, budu mít některé připomínky k něčemu, co zde zaznělo. Dovolte, abych na úvod řekl, že ano, my jsme si vědomi eh, toho, že existují ústavní rozdíly, že existují také rozdíly v definici tohoto typu trestné činnosti. A to všechno pochopitelně stěžuje eh, sběr eh, srovnatelných dat, které se týkají této trestné činnosti. Přesto však bychom očekávali, že členské státy alespoň v rámci svého ústavního rámce v rámci eh, eh, svého právního rámce budou schopni takovéto dostatečné údaje sbírat. Jestliže se podíváme eh, například na ty země, které jsem zmínila, podíváme se pak na jiné členské země, tak eh, uvidíte, že a podíváte se například počet eh, takovéto trestné činnosti, tak tam v podstatě vám to ukazuje rozsah takovéto trestné činnosti. Neznamená to, že vždy se jednalo skutečně o tento typ trestné činnosti z nenávisti. Jestliže se podíváte například na Velkou Británii, tak to neznamená, že všechny hlášené trestné činy jsou automaticky činy z, z nenávisti. Eh, přesto však politikové a to nejen na úrovni jednotlivých členských států, ale na mezinárodní úrovni je potřeba, je důležité, aby rozuměli tomu, aby rozuměli těm trendům, eh, ke kterým dochází a jak se vyvíjejí vztahy mezi jednotlivými komunitami. A potom bude potřeba tyto věci eh, mapovat daleko efektivnějším způsobem. To je velice důležité a nám také o to jde. Jde nám také eh, o to, abychom realizovali závěry rady, která eh, zdůrazňuje potřebu spolupráce mezi občanskou společností, mezi orgány v trestném řízení. Budeme spolupracovat se všemi členskými státy, pokusíme se zlepšit výměnu informací a uvidíme, jestli se nám podaří eh, lépe tedy zaznamenávat všechny tyto trestné činy. Otázka, která eh, zde také zazněla a která souvisí s krizí, která je jakýmsi olejem do ohně eh, extremismu, eh, tady je potřeba si uvědomit, že podobný vývoj eh, nevidíme ve všech zemích, a to ani ne například v Portugalsku nebo Španělsku, což jsou země, které jsou krizi nejvíce ovlivněny. V těch zemích, kde jsme prováděli ty případové studie, tam jsme si všimli, že určitě už od 90. let minulého století Rada Evropy a celá řada dalších mezinárodních orgánů a organizací zvoní na poplach, co se týče situace eh, menšin, co se týče situace rasismu v Evropě. Jinými slovy, toto není věc, která je nová, eh, která eh, vznikla někdy v roce 2008-2009. Jestliže se podíváme na efektivitu eh, reakce jednotlivých členských států eh, na tuto situaci, tak je potřeba rozlišovat mezi reakcí eh, států na úrovni politických prohlášení. Pochopitelně je velice důležité, aby někdo řekl, že existuje nulová tolerance. Jestliže například ministerský předseda nebo ministr vnitra řekne, že existuje nulová tolerance vůči rasismu nebo ksenofobii, to nestačí, ale to musí jít ruku v ruce s dalšími e, opatřeními, dalšími kroky na nižší úrovni. Musí se to obrážet také v činnosti místních komunit, tak aby to mělo skutečný dopad. E, co se e, týče těch důvodů, proč lidé nehlásí tento typ trestné činnosti, chtěl bych říci, že ti lidé, ať už to byli židé, ať to byly menšiny, anebo LGBT komunita, většina těchto lidí Eh, eh, zvolili eh, mezi těmi předem určenými odpověďmi, že by se vlastně stejně nic nestalo, že by to k ničemu nevedlo, kdyby to ohlásili. Jinými slovy, toto je velice zneklidňující fakt protože e, lidé skutečně už e, ztrácejí odvahu něco v této věci dělat a už jsou z té celé situace unavení. Existuje určitá směs optimálních praxí, já bych zdůraznil jednu na celoevropské úrovni, je to věc, která se teď už provádí asi dva roky, jde o budování důvěry e, mezi komunitou na jedné straně, zástupci práva a Eh, policie. Eh, je to projekt, který se jmenuje Facing Facts, neboli tváří v tvář faktům eh, židovská komunita a LGBT komunita se zúčastní tohoto programu a vím, že teď do toho se mají přizvat také muslimské komunit, muslimská komunita. A jak jsem již řekl ve své prezentaci, tento typ trestné činnosti z nenávisti se týká skutečně nás všech, protože vytváří určitý mrak, který vysí nad námi, nad všemi. Co se týče eh, tedy takových různých projevů, ústních projevů nenávisti, tím se nezabýváme, my se zabýváme skutečně trestnou činností z nenávisti. Trestná činnost eh, eh, z nenávisti je v podstatě eh, trestná činnost, která je motivována určitou neobjektivitou, která je vyvolávána určitou charakteristikou jednotlivého člověka. Pochopitelně, že pachatelé takové trestné činnosti nebo jakékoliv trestné činnosti mohou být z jakékoliv komunity. Kdokoliv se může stát pachatelem trestné činnosti v jakémkoliv státě, ale existuje rozdíl mezi trestnou, činou, trestnou činností běžnou a mezi trestnou činností z nenávisti. My jsme eh, se zaměřili jak na pachatele, tedy eh, eh, té Ehm, běžné trestné činnosti a e, zjistili jsme, že jak členové stejné minority, stejné menšiny, tak členové jiné e, komunity a také členové pochopitelně té majoritní populace, kteří e, údajně byli eh, zodpovědní, tedy byli pachateli daného eh, typu trestné činnosti. V té židovské eh, průzkumu tam se používaly různé kategorie, kdy si lidé mohli zvolit určitý posun mezi jednotlivými členskými státy, například v západní části Evropy, Belgie, Francie, tam se většinou hovořilo o extremistických muslimech, kteří byli považováni ze strany obětí za pachatele v té východní Evropě tam existují spíš ti extremisté, i křesťanský extremisté. Já si myslím, že je velice důležité eh, ale si uvědomit, že v kontextu této trestné činnosti je důležité, o tom jsem už také ostatně hovořil, že je důležité eh, nemít na paměti ty jednotlivé menšiny, které se to týká. To jsou tedy ty praktické oběti, které trpí nejvíc. Ale současně je třeba si uvědomit, že to je celá společnost, která tím trpí, protože sociální eh, soudržnost a také sociální inkluze je tím ohrožena. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Pane Demotrakopulosi. A nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání, jestli s tím souhlasíte. Takže, vážení kolegové, nyní přistoupíme k bodu 20, což je rozhodnutí Rady o uzavření dohody o politi- politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Kostarickou republikou, Salvadorskou, Guatemalskou, Honduraskou, Nikaragujskou a Panamskou republikou na straně druhé, pokud se týče článku 49 odstav 3. A zpravodajkou je paní Weber. Děkuji, paní předsedkyně. Už jsme měli první prezentaci stavu věci a eh, um, um, úmyslu této eh, zprávy, takže už eh, nepřenesu celou prezentaci znovu, ale jediná věc, kterou bych ráda řekla, je to, že naši partneři a přátelé z zemí ve Střední Americe čekali na tuto dohodu, až vejde v platnost a sice víc než 10 let. Teď máme skutečně příležitost um, to udělat. Libe je zodpovědný výbor pouze za článek, který se zabývá uh, reciprocitou um, uh, a otázkou uh, migrantů, legálních a podobné, ale je nezbytné, abychom to začlenili do dohody um, o politickém dialogu a spolupráci. A proto bych navrhla v této zprávě, abychom dali souhlas této dohodě a doufám, že mm, už nebude, nebude předložený žádný pozměňovací návrh, ale jistě ještě uvidíme a e, jsem optimistická v tom, že e, co nejrychleji e, v Libe a stejně tak i na plenárce se to dokončí ještě do, před koncem tohoto legislativního období. Protože je to skutečně důležité, tato dohoda, aby vstoupila v platnost. Děkuji. Je crois que la commission... Mám dojem, že dorazil zástupce komise k této zprávě. Pane Šultingu, za komisi chcete vystoupit? We don't have anybody. Ano, ehm, je mi eh, líto, že zatím nemáme žádného zástupce, jsou na cestě. Ano. Už je tady, už je tady. Uh, yes, thank you. Good afternoon. Děkuji, přeji hezké odpoledne. Uh, ano, ehm, pro naše vztahy se Střední Amerikou je velmi důležité, aby tato dohoda vstoupila, vstoupila v platnost. A ehm, bylo už to podepsáno v roce 2003, ratifikováno všemi členské státy na konci roku 2011 a teď po z několika důvodů se to zase vrátilo zpět do parlamentu pro eh, schválení ale eh, teď hm, vím, že naše kontakty se Střední Amerikou zůstaly nedávno, navštívil prezident Barroso eh, hm, Panamu a pro ně je to na nejvíc důležité, abychom eh, hm, dali na vyšší úroveň tyto vztahy, protože teď se pracuje s dohodou z roku 93 a dovedete si představit, že to je trošku jiný kontext. A dohoda o asociační své, ve své době, kdy všechny členské státy ratifikovaly, tak politická spolupráce a dialog Um, pak um, nahradí eh, tuto dohodu z roku 2003, ale to může trvat několik let, takže pro nás i pro Střední Ameriku je to eh, určitě eh, významné a aby toto bylo co nejdříve schváleno. Děkuji. Přeje si někdo vzít slovo na toto téma? Máte štěstí, paní Weber? Zajímalo by mě, eh, jestli by mi sekretariát řekl, kdy se bude hlasovat. Já jsem tady trošku zmatená. Kdy se bude hlasovat? V Libe a kdy v, v, na plenárce? Na, eh, do 30. ledna v poledne pozměňovací eh, návrhy 12. února eh, hlasování eh, ve výboru a na druhé únorové plenárce by to s největší pravděpodobností mělo být projednáno. Dobrá, takže tím můžeme ukončit toto zasedání a já děkuji všem.